Welcome to this uh, joint... Vítám vás na této společné výměně názoru mezi výborem EMPL a výborem Econ. A v tuto chvíli tedy začneme naší společnou výměnu názoru o doporučeních pro jednotlivé země. A my jsme pozvali pana místopředsedu komise Valdise Dombrovského, který je zodpovědný za sociální dialog. Je tady také paní Tyson, je to paní komisařská pro pracovní záležitosti a sociální záležitosti a mobilitu a je tu s námi i pan Pierre Moskoviči, který je zodpovědný za hospodářské otázky, cla a daně. My budeme tedy spolu předsedat této výměně názorů společně tedy s výborem Ekon, jak jsem již naznačila. A začneme tím, že dáme slovo panu místopředsedovi Valdesovi Dombrovskému. Poprosili bychom vás, abyste nehovořil déle jak 6 až 7 minut, tak abychom měli dostatečný prostor a čas na otázky. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu. V první řadě bych rád poděkoval za pozvání na toto setkání, jehož cílem je v podstatě vyměna názorů týkající se evropského semestru a také doporučení pro jednotlivé země. Ale ještě předtím, než budeme hovořit o těch doporučeních pro jednotlivé země, tak bych rád zdůraznil, že tato výměna názorů v podstatě Eh, se koná pouhý den poté, co byla zveřejněna poslední zpráva o semestru a hospodářské situaci, tudíž budu hovořit o této zprávě, ale zároveň také se budu věnovat těm otázkám evropského semestru a doporučením. Tato zpráva v podstatě popisuje tu reálnou situaci a také hovoří o hospodářské a měnové unii. To znamená, že hovoří o fungování, současném fungování Evropské unie, také hovoří o čtyřech uniích, e, ekonomické, finanční, daňové a politické. My jsme samozřejmě už měli mnoho příležitostí hovořit o těchto věcech, tudíž já v tuto chvíli budu zdůrazňovat či vypichovat ty nejdůležitější věci z mého úhlu pohledu. Jde tedy o hospodářskou a měnovou unii. Dovolte mi tedy, abych eh, to všechno vysvětlil. Samozřejmě musíme konkurenceschopnost vždy propojovat také se sociální soudržností, protože chceme podporovat konvergenci. Potřebujeme samozřejmě také sdílet eh, rizika, tak aby tady došlo k partnerství mezi veřejným a soukromým eh, sektorem. To znamená, že je třeba také zajistit makroekonomickou stabilizaci pro celou Evropskou unii. Tudíž potřebujeme potřebujeme úspěšný proces konvergence a musíme se také zabývat otázkami suverenity. Je třeba se tedy podívat na ty nejnaléhavější výzvy v oblasti ekonomické a sociální. To znamená, že musíme posílit samozřejmě také nová opatření na pracovním trhu, musíme podpořit také strukturální reformy, podpořit investice a také daňovou zodpovědnost je třeba samozřejmě prohlubovat eh, Evropskou a měnovou unii, hlavně Činy. A tady právě máme Evropský semestr, který je či hraje klíčovou roli v celém tomto procesu. Tudíž jsem velmi rád, že se právě Evropskému semestru budeme více věnovat eh, v následujících týdnech. Ale vrátíme se tedy k tomu to dnešnímu tématu. Já bych eh, ještě jednou rád poděkoval tedy za tu, tu příležitost, která nám byla dána. To znamená, že jako zástupci komise jsme mohli přijít sem, abychom hovořili o současném stavu, o evropském semestru a také doporučení pro jednotlivé země. Tady jde v podstatě o první vydání nebo o první verzi těchto eh, doporučení, která byla vypracována. A jak bylo již řečeno v roce 2015 v rámci tedy také toho výzkumu, eh, který jsme provedli nebo o kterém jsme hovořili eh, v prosinci, tak vlastně šlo o to vylepšit a zefektivnit celý ten proces a také o posílení strukturálních reform. A první prvek těchto nových nových opatření a těchto reform spočívá v následujícím. To znamená, že ty národní zprávy jsou vždy vydávány e, v únoru a na to navazují související opatření. To znamená, že ta teď šlo o to v podstatě nějakým způsobem toto urychlit. Poté je provedena analýza ze strany komise, která se snaží umožnit a zlepšit dialog na unilaterální a multilaterální úrovni tak, aby se tohoto dialogu mohly účastnit všichni zúčastněné strany. Jde o to hlavně, eh, jde o to prohloubit spolupráci se sociálními partnery a také s národními vládami. Já sám jsem navštívil několik několik členských států a hovořil jsem s vládními eh, zástupci právě o nových doporučeních a zprávách komise. Eh, Pomáhli mi na těchto cestách eh, další komisaři, díky nímž se tedy vedly tyto politické dialogy prakticky se všemi členskými státy. Ty odezvy byly většinou pozitivní, i když samozřejmě určité, k určitým rozporům také došlo. A tím se dostávám k druhému bodu, v podstatě jde o ten známý streamlining a tady jsme se v podstatě snažili opět trošičku pokročit. Rozhodli jsme se, že se budeme soustředit na ty klíčové otázky právě týkající se hospodářské a sociální eh, oblasti. Tyto zprávy tedy pro rok 2015 se zabývají hlavně těmi nerovnostmi. Hlavně tam, kde jsou ty nevyrovnanosti největší. Tady hovořím o Bulharsku, eh, Chorvatsku, Portugalsku a Francii, tak tady ty specifické, ta specifická eh, doporučení se zabývají právě touto naléhovostí. CSR se zabývají tedy těmi prvky, kde lze nějakými způsoby pokročit do 18 měsíců. To znamená, že se tímto nepokrývají všechna možná opatření či reformy. E, tato opatření vedla také k tomu, že celkový buď, celkové to množství doporučení se snížil přibližně o jednu třetinu. Nicméně to samozřejmě neznamená, že my vyzýváme tímto způsobem k zastavení eh, celého toho procesu reform a je jasné, že i v roce 2016 hodláme v tomto procesu pokračovat rok 2015 a s ním, jak si spojená opatření se zabývají, či zdůr, či jak si soustředí samozřejmě na ty klíčové prvky, jako jsou investice, které mají vést eh, k vyšší produktivitě a samozřejmě eh, k zlepšení situace na pracovním trhu. Jde také o strukturální reformy, jde také o služby, které mají posílit konkurenceschopnost a jde také o daňovou politiku, která má zajistit eh, stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost. To jsou eh, tedy výzvy v daňové, v daňové oblasti, kterým eh, čelí v podstatě všechny členské státy. Eh, veřejné finance by také měly být posilan a Mariana Pierre se budou těmito otázkami více dopodrobná ještě více zabývat. A jelikož jsem zodpovědný také za sociální dialog a za euro, tak bych rád zdůraznil jednu z, jedno z doporučení, které se týkají eura. Jde o opatření, které se snaží samozřejmě opět, jak jsem již říkal, posílit Evropskou měnovou a hospodářskou unii a snaží se samozřejmě posílit také naši celkovou nezávislost. Takže na závěr mohu říci, že komise chce pokračovat ve svém integrovaném eh, posíleném eh, procesu a eh, využívá k tomu mimo jiné také proces evropského semestru. A komise je samozřejmě také velmi ráda a těší, že spolupráce s výbory EMPL a ECON je tak efektivní efektivní a doufá, že tomu tak bude i do budoucna. Doufáme, že náš současný, námi, jak si současně zvolený eh, způsob práce bude pokročovat, tak i do budoucna a že Evropský parlament bude i nadále hrát velmi důležitou roli. A v tuto chvíli dostává slovo paní komisařská Tyson, která je zodpovědná za pracovní trh sociální záležitosti. Máte slovo 5-6 minut. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Drazí předsedové, členové poslanci, dovolte, abych se zaměřila na sociální doporučení pro členské státy. Jak víte, jsou zásadní otázkou pro výhled do budoucího semestru. Víte, že dochází eh, k poklesu nezaměstnanosti na 9 až 7 v dubnu, což je rekordně nízká úroveň od září roku 2011 a i v eurozóně se jedná o 11 kdy je to číslo, které nadále klesá. Nicméně musíme čelit mnoha výzvám, protože, jak víte, máme 23,5 milionů občanů, kteří jsou bez práce a 4,7 milionů z nich jsou mladí lidé. Jsme svědky velkých rozdílů mezi jednotlivými členskými státy. Pokud bychom se mohli podívat na tyto výzvy s obnovenou vírou v možnost vytvářet pracovní místa, pak rozhodně není čas na odpočinek. Naopak šlápnout na plyn a obnovit náš pracovní trh a sociální systémy, abychom eh, na nikoho nezapomněli. Doporučení pro nadcházející semestr jsou zaměřeny na reformu pracovních trhů a reintegraci těch, na které měla krize největší dopad. Největší výzvou je nezaměstnanost mládeže a dlouhodobá nezaměstnanost. Naše kroky přináší eh, nové ovoce. Máme asi 520 tisíc lidí, mladých lidí, kteří získali práci mezi lety 14, 15, ale každý pátý člověk je nezaměstnaný a někteří až 23 tisíc, až polovina z nich jsou dlouhodobě nezaměstnanost eh, dlouhodobě nezaměstnaní. Takže je třeba spolupracovat eh, se sociálními službami na řešení. My eh, se musíme také zaměřit na zapojení zranitelných skupin žen, starších nebo migrujících občanů, migrantů. Zkvalitnění vzdělávání je také důležité, protože to usnadňuje přístup na trhy práce. Jsou to klíčové reformy, které e, jsou zaměřeny na prevenci opouštění školní docházky, reformu vyššího vzdělávání a zapojení zranitelných skupin. Co se týče mest, voláme po nastavení mest, které zohlední produktivitu, abychom nastolili rovnováhu mezi konkurenceschopností, prací a poptávkou. Sociální partneři v této věci eh, sehrávají klíčovou úlohu. Na druhou stranu máme dále divergenci mezi stavem chudoby v jednotlivých státech, zvláště v eurozóně, v těch zemích, na které dopadla krize nejtvrději. Letošní doporučení se zaměřují na vytváření sociálních bezpečnostních sítí a na aktivační opatření věnujeme větší pozornost péči o děti a vzdělávání předškolních dětí z chudých rodin. To napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení a ve zemích, kde je velký podíl romské populace. Co se týče penzí, je třeba zaměřit se na udržitelnost a přiměřenost zapojením delšího ži- pracovního života, omezení předčasného odchodu do důchodu, přizpůsobení této doby průměrnému věku života a harmonizaci důchodového věku pro muže a ženy. Dále zdravotní péče. Velký díl veřejných financí má zajistit zajistit kvalitní přístup k zdravotní péči. Neměl by se jednat pouze o bohatší část naší společnosti. V tomto ohledu je třeba zajistit efektivitu a přístup nákladově nejefektivnějším způsobem. A na závěr je na čase dokončení strukturální reformy, to je základ pro Evropu, musíme se podívat dál, než jsou horizonty krize a zajistit konkurenceschopnost na světové platformě a posílit evropský sociální model. Tato komise věří, že díky novému přístupu, novému streamliningu a větší prioritizaci naléhavějších otázek jsme dodrželi naše přísliby a teď už je na členských státech, aby zajistili implementaci. Paní předsedkyně, děkuji. A dám teď slovo panu komisaři Moskavicovi, který má na starosti hospodářské a finanční záležitosti. Děkuji, paní předsedkyně, vážení předsedové, drazí kolegové a členové parlamentu. Doporučení zemím tento rok se soustředí na hlavní priority, které jsou ekonomické a sociální a které si vyžadují zájem členských států během těch 12-18 měsíců. Pokrývají několik priorit. Několik doporučení chce korigovat eh, nedokonalosti ve finančním sektoru. Zaměřujeme se na investice, to znamená, že doporučujeme, aby se zlepšilo klima investic. Další doporučení se vztahují na trhy, služby a reformy eh, státní zprávy. Polovička členských států je vyzvána k tomu, aby více reformovali důchodový systém s určitými malými rozdíly a zohledněním specifik. V oblasti daňové politiky s výjimkou devíti států Dánsko, Estonsko, Finsko a Malta, eh, Slovensko a Slovansko a jsou na jedné straně předmětem těchto doporučení a ostatní 17 států eh, získalo doporučení, aby korigovali eh, svoje přístupy. Tady nehovořím o Řecku a Kypru, protože, jak víte, to jsou dvě země, které jsou ve zvláštním režimu. Takže rozpočtová doporučení. Tady jsme chtěli že zaměřit se na všechny státy s výjimkou Švédska, Lucemburska, Slovenska a Slovenska. Proč? Protože tyto země jsou v souladu s paktem růstu. Takže jsme těmto zemím nepředložili doporučení. Znovu opakuji, že Řecko a Kypr představují eh, zvláštní kategorii. Jaká jsou rozpočtová doporučení? Jejich cílem je eh, zajistit eh, soulad s paktem růstu a zlepšit Eh, jednotlivé poměry v rozpočtové struktuře. Zaměřil bych se podrobněji na rozpočtovou politiku. Řekněme, že globálně ten rozpočtový profil v Evropě se zlepšuje. Většina členských států zredukovala deficit. Roku 2014 celkový deficit vlád v Unii se dostal pod 3 HDP od roku 2008 poprvé a deficit v eurozóně na 2,4 Takže domníváme se, že tato tendence bude pokračovat také roku 2015 a další roky. Poprvé ten poměr dluhu eh, oproti HDP se začne snižovat tento rok a to je podstatný prvek. Zároveň musíme konstatovat, že většina členských států nedokázala Eh, ještě mm, dosáhnout správného poměru z hlediska deficitu a polovička států dostala doporučení, aby se přizpůsobila paktu eh, růstu a stability tento rok. Většina členských států roku 2016 se musí snažit tedy přizpůsobit se tomuto paktu. Máme také preventivní opatření vůči některým zemím a jistý počet členských států musí realizovat eh, určité korekce a možná, že některé státy zatím to není ještě zaručeno, tak jako je to například Portugalsko, Maďarsko, Francie a Estonsko, budou muset tedy korigovat eh, některá opatření. Je nutné tedy, aby členské státy využily nízkých úrokových sazeb v současné době, což je příznivý prvek, a musí tedy pokračovat ve své politice snižování rozpočtového deficitu a dluhu. E, před chvíli jsem, tam nepatřil Maďarsko, ale Chorvatsko, opravuje se pan Moskovic. A mezi tím musíme konstatovat, že některé členské státy mají větší rozpočtový prostor, který by měly využívat ve prospěch investic. To je případ Německa zvláště, ale všechny členské státy by se měli snažit eh, udržovat vyrovnaný rozpočet. A teď kroky, které navrhujeme. Jde tady v podstatě o to, abychom ukončili celý, celou, celý ten proces eh, deficitu, protože tady víme, jak vypadají ta čísla. A je třeba se také podívat tady na čísla z roku 2014. Eh, polská vláda se snažila podívat se na důchodovou reformu. Eh, tady v tuto chvíli hovoříme o méně jak 3%, tudíž my jsme přišli s tím stejným návrhem. Musíme říct nicméně, že ne všechny ty kroky jsou zcela vítané. Spojené království eh, nenapravilo svůj deficit a proto i my jsme vlastně předložili naše rozhodnutí, to už je starší doporučení a také jsme přišli s novou lhůtou pro finanční období 2016 a 2017 a co se týče eh, Finska, tak tady jsme hovořili vlastně o jejich situaci v souvislosti se zadlužením a došlo tady také k nedostatečné nápravě. A proto jsme také vypracovali nová doporučení, e, to znamená, že tady hovoříme o konsolidovaných doporučení pro leta 2016 až 17, kromě tedy dalších strukturálních reform. My samozřejmě budeme pokračovat v dialogu s vládou a budeme se snažit hledat co nejlepší eh, odpověď. Francie 10. června předložila eh, zprávu o opatřeních a komise nyní finalizuje svoje stanovisko k této zprávě a samozřejmě mám dojem, že budeme mít možnost říci, že ty věci jdou víceméně správným směrem, i když je nutné toto ještě konkrétně validovat. A co se týče procesu týkající se mikroekonomických opatření, tak eh, tady my ta doporučení eh, v podstatě, nebo ta opatření považujeme za dosti ambiciozní, tudíž nebyla vypracována nová doporučení. Jde samozřejmě o to posílit eh, růst a podpořit ty to, ten, tu současnou zlepšující se situaci a obnovu. A vidíme samozřejmě, že většina vlád se snaží situaci zlepšit. Ekonomik. Celkem tato doporučení potvrzují ekonomickou strategii této komise. Evropa musí urychlit strukturální reformy, musí klást eh, důraz na investice a dále zajišťovat rozpočtovou odpovědnost, eh, rozumnou flexibilitou protože nemůžeme nějakým způsobem bránit růstu. Takže hlavním úkolem je udělat vše, co je nutné pro to, aby tato doporučení byla respektována tento týden tak jak to řekl pan Dombrovský, já eh, jsem navštívil několik zemí, kde jsem představil tato doporučení. Myslím si, že tato doporučení zlepšují také národní komunikaci a umožňují, aby členské státy přijaly tato doporučení za své, také na úrovni veřejnosti, sociálních eh, partnerů. Evropský parlament je také zásadně důležitým ehm, partnerem, aby podporoval uplatňování těchto doporučení v rámci strategie Evropy a to je také smysl našeho dnešního společného slyšení. Takže paní předsedkyně, drazí kolegové, to je podrobné vylíčení našich návrhů. Děkujeme panu místo předsedovi a slovo má také pan Tomas Tenl. Já nevím, jestli chcete za výbor Empl něco říci? Já jsem velmi, velmi rád, že jsem se po nemoci mohl k vám vrátit. Také děkuji všem, kteří jste mi přáli brzkého uzdravení, když jsem byl nemocný. Já budu potřebovat ještě trošičku více času, abych se jak si, abych si opět zvyknul na tu současnou situaci, ale rád bych opravdu za vaši podporu poděkoval, rád bych také Eh, poděkoval Maritě Úzko, která mě zastupovala a která v posledních jedenácti měsících byla zodpovědná za spoustu tu práce, kterou jsem nestihl dokončit. Marita, opravdu ti děkuji a také ti děkuji za to, že mohu počítat s tvou podporou i do dalších měsíců. something extra. Now... Tak, to bylo něco neočekávaného, něco extra, tak a vracíme se opět k práci. Já v tuto chvíli dám slovo vám, to znamená, uděláme první kolo otázek každý dostane maximálně tři minuty a nejdříve budou hovořit zpravodajové, kteří mají na starosti evropský semestr to za oba dva výbory EMPL a ECON. Nejdříve bude hovořit paní Danuta Hübner, která v tuto chvíli zastupuje pana zpravodaje. Samozřejmě, samozřejmě zastupuje pouze dnes, tak nemohl přijít a poprosil mě, abych vám sdělila následující. Eh, chtěl by já v tuto chvíli hovořím eh, ke komisi. Pan Rosáty byl velmi rád ze tří důvodů. Z toho, že se soustředíme opravdu na ty specifické, specifická doporučení pro jednotlivé eh, zemi. Také je velmi eh, rád, že byly identifikovány ty faktory, které vlastně jsou důvodem té zranitelnosti či křehkosti evropské obnovy. A chci vám položit tři otázky. Jedna se týká toho, že v podstatě není úplně jasno v tom, jakým způsobem chce Evropská komise motivovat evropské státy k tomu, aby aplikovali a prováděli doporučení. A dále, co se týče té první eh, zprávy, tady jde o v eh, podstatě pokračování strukturálních eh, reform v členských státech, které jsou zcela zásadní pro evropský semestr. A dále, co se týče malých a středních podniků, to je ta třetí otázka, tak už dlouho hovoříme o přístupu k investicím pro malé a střední eh, podniky a chtěli bychom vědět tedy, jakým způsobem tento přístup k investicím byl zlepšit. A ještě za sebe mám jednu otázku. Co se týče doporučení pro eurozóny, kdo vůbec tady má ta doporučení vaše plnit v rámci eurozóny. Děkuji. Děkuji, já si myslím, že by slovo měl dostat také Sergio Gutierrez Prieto za výbor MPL. Tam, pane Prieto, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem komisařům za jejich projevy a za to, že přišli na tuto společnou výměnu názorů. Je pravda, že tady máme ty, ta doporučení pro jednotlivé země. Velmi často eh, to v podstatě ale zní eh, jako takové dosti obecné eh, výroky. I když je pravda, že samozřejmě potom procházejí eh, vyjednávání, eh, tedy se odehrávají vyjednávání, kterých se neúčastníme a kde je člověk asi více konkrétní. Nicméně je třeba se podívat na to, co tam ještě chybí. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu eh, posílený boj proti jednomu problému, kterému člen, unie, unie čelí a to je eh, nerovnost opravdu. Eh, je to v podstatě eh, pod podepřené v tuto chvíli či podpořené mnohými studiemi. To znamená, že tady v tuto chvíli víme, že Tady sice dochází k neustálému prohlubování propasti mezi těmi nejvyššími a nejnižšími příjmy. Například 10 nebo ta propast či rozdíl mezi těmi 10% lidí s nejnižšími příjmy a 10% s těmi nejvyššími eh, příjmy je stále hlubší. A tady potřebujeme nějakou daleko konzistentnější, důležitější politiku, která se právě zaměří právě na tuto nerovnost. A tato nerovnost vychází vlastně ze tří hlavních politických pilířů. Za A jde o daňové politiky a daňový pilíř, protože ty daně, které se platí v Evropské unii, jsou extrémně nespravedlivé a já teď nemám na mysli pouze práci, zdaňování práce, ale také zdaňování kapitálu. Tady v podstatě ta, dochází k tomu, že nejvíce zdaňovány jsou v podstatě ty nejnižší příjmy, tudíž jde o daňové zákony, které nejsou redistributivní. Kromě toho tady existuje další nerovnost nerovnost eh, v oblasti eh, nákladů. To znamená, jakým způsobem my vynakládáme ty veřejné peníze. To znamená, že to je také nevyrovnané. Eh, teď tady mám na mysli samozřejmě investice, mám na mysli investice či náklady na důchody, na sociální zabezpečení, na zdravotní zabezpečení. A kromě toho tady také mám na mysli reformu pracovního trhu. Myslím si, že o tom hovořila také paní kancelářská Angela Merkel v Bundestagu. Bundestagu. Ona hovořila o tom, že ta flexibilita v posledních letech je možná až příliš eh, vysoká. Eh, a já si myslím, že ano, že tady možno v některých případech ta flexibilita vedla pouze k tomu, že 40% současných pracovních smluv jsou vlastně smlouvy pouze na eh, mm, jaksi částečný úvazek nebo na dobu určitou. A proto dochází k takzvané pracovní chudobě, která je stále zásadní nejrůznější či stále jaksi mm, horším eh, problémem. Já jsem si přečetla samozřejmě dokumenty Evropské komise, eh, ta hovoří, že došlo nebo hovoří o tom, že vlastně pouze jednoprocentní eh, nárůst v průměru u příjmů eh, evropských eh, občanů může vést eh, k zásadnímu zlepšení. Ale já si myslím, že to musí jít v ruku v ruce i s jinými faktory, jako například zlepšení příjmu, vyrovnání příjmu mezi různými občany. A je třeba samozřejmě se zaměřit hlavně na pracovní sílu, která je základem celého evropského hospodářství. A v tuto chvíli dávám slovo panu předsedu Dombrovskému. Uh, Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Pokusím se ve stručnosti něco dodat, protože vím, že kolegové budou chtít také něco doplnit. V prvé řadě doporučení pro jednotlivé země a streamlining semestru. To je rozhodně náš cíl, takže vám mnohokrát děkuji za ocenění. Teď implementace těchto doporučení. To je pochopitelně věc klíčová, ale jak neustále zdůrazňujeme, tak to jsou doporučení. Nejsou to příkazy. Čili jak zlepšit provádění díky dialogu s členskými státy, se sociálními partnery v členských státech. A to je přesně, co děláme tím, že provádíme streamlining, že vydáváme tyto zprávy s předstihem, že dáváme větší čas diskusy a nasloucháme zpětné vazbě ze strany čínských států a snažíme se určitým způsobem dosáhnout rovnováhy mezi doporučeními, aby je mohli začlenit členy, členové do své politiky. Dále, eurozóna, tam jsou doporučení pro euroskupinu a je to pro ně jakožto orgán, aby projednávali, jakým způsobem koordinovat makroekonomickou politiku s tím, aby mohli řešit příslušná doporučení pro eurozónu. Dále něco k nerovnosti. Myslím, že kolegové k tomu něco doplní, doplní i něco k zdanění. My jsme vydali iniciativu pro spravedlivé zdanění, aby podnikové zdanění bylo spravedlivé v eh, Evropě. Vydali jsme to v minulém týdnu a určitě mě kolegové doplní. Paní Tysen. Pane předsedo, vážená paní předsedkyně, Já použiju tlumočníky a budu odpovídat ve své mateřštině. A chtěla bych zareagovat na otázku pana Gutierreza, proto studie Mezinárodního měnového fondu ohledně rostoucích nevyvážeností hovořila o tom, že toto je překážka pro růst. A to bylo také stvrzeno eh, tím, co bylo již poznamenáno ve studii OECD, protože nerovnosti představují blokující faktor z hlediska růstu. Pokud se snažíme o redistribuci, buď sociálně nebo daňově, tak si musíme uvědomit, že tato redistribuce naopak podporuje tento růst. Já jsem četla všechny tyto zprávy, ale tak, jak jste uvedl, co se týče růstu, musíme ji oživovat v rámci prostředků, které máme k dispozici a členské státy musí být přesvědčeni, že musí něco učinit v tomto smyslu. My můžeme přijmout určitá opatření na evropské úrovni, ale jedná se o celkovou práci, která musí směřovat k cíli, který máme. Takže máme tady doporučení jednotlivým zemím a tam se uvádějí některé faktory, které se týkají těch nejzranitelnějších skupin, kde by se měly vyrovnat eh, rozdíly, které existují. Dále je nutné také bojovat proti fragmentaci trhu práce. Proto máme doporučení, která zdůrazňují právě tuto otázku. A segmentace trhu není eh, dobrá myšlenka. Myslím si, že tímto způsobem budeme moci směřovat eh, k větší konvergenci Ostatně mm, to už se také děje a chceme k tomu přispět v rámci nástrojů, které máme. Chceme podpořit větší konvergenci směrem k růstu, protože jde o to, abychom zajistili větší blahobyt spoluobčanů a musíme používat disponibilní prostředky a také musíme používat metodu koordinace, vzájemně se přesvědčovat a vzájemně stanovovat cíle a také vzájemně se kontrolovat a stimulovat určité aktivity díky některým fondům, které máme k dispozici. A máme také legislativní prostředky v tomto ohledu. A toto vše musíme využívat, ale především musíme dobře analyzovat jednotlivá doporučení pro jednotlivé země. A pokud tak to budeme postupovat, tak můžeme prohlásit, že semestr tohoto roku je semestrem velmi sociálně zabarveným. Pan Moskovici? Pan Moskovici. Tak jak jsem vysvětl již před chvílí, je tady celá řada zemí, jejich 17, které dostaly doporučení ohledně fiskálního systému. Jsou tam dva cíle. Jednak snížit daňové zatížení práce a za druhé rozšířit daňový základ. A tak, jak bylo řečeno před chvílí, jsou tady určité postupy komise, komise má akční plán z hlediska daňového systému. Já jsem ostatně měl možnost toto představit také zde v parlamentu, to je velmi důležitá věc, protože to je reakce právě na žádost parlamentu. Jsou tady čtyři osy v našem postupu, které vycházejí ze základní analýzy. Ta analýza je taková, že daňové zatížení podniků už neodpovídá současné ekonomice. Eh, tento systém odpovídal 30. letům a ne těm nehmotným službám a sofistikovaným konstrukcím služeb, které existují. Takže chceme takové daňové eh, podnikové zatížení, které bude odpovídat 21. století tak aby to umožnilo jinak bojovat proti pocitu nerovnosti, což pocituje řada daňových poplatníků. Dále to musí podpořit efektivní transparentnost a dále, velmi důležitá věc, musíme se vyhnout tomu, aby se vyprazňovaly pokladny státu. Víte, že dochází k daňovým únikům a prostě stát nedostává tyto daně a nevytváří se odpovídající bohatství. Máme tady Eh, máme tady projekt CCCB, to se eh, týká také daňové problematiky. Máme tady dvě etapy, jednak společný základ, potom eh, konzultace ohledně této problematiky. Parlament může možná být náročnější v tomto smyslu, ale musíme konstatovat, že mm, příliš globální postup zablokoval v posledních pěti letech posun v této oblasti. Jaká je další osad? Efektivní zdanění my už nemůžeme akceptovat, aby státy, které produkují a vytvářejí bohatství v Evropské unii, platili málo nebo vůbec neplatili daně. Efektivní zdanění znamená, že se eh, platí daně tam, kde se eh, generuje zisk. A i tedy tím se musíme zabývat. A třetí záležitost. Stále ve stejné snaze Eh, zdůraznit transparentnost. To byl první návrh ohledně směrnice automatické výměny data informací. My jsme zahájili postup, který by měl vést k reportingu jednotlivých zemí, eh, byly by tady dopadové studie. Nejde o to, abychom nějakým způsobem zablokovali tento postup. Naopak chceme, aby tento postup transparentnosti byl slučitelný také se zdaňováním podniků. A čtvrtá osa Poprvé musím to posoudit také z hlediska množství dopisů, které jsem dostal. Poprvé komise vypracovala teritoriální seznam, to znamená zemí, které nespolupracují eh, v Evropské unii. Většina eh, samozřejmě zemí už vyjádřila politování ohledně toho a vysvětlují mi, že nejsou zeměmi, které nespolupracují, což je velice dobrá věc, protože tím zabráníme tomu, aby některé země dále nespolupracovaly nebo jiné země nespolupracovaly. Jsou to země, které samozřejmě eh, jsou také součástí G20 a cílem je, aby tyto země opravdu byly vyškrtnuty z tohoto seznamu. Je to tedy postupný postup. Eh, my jsme tedy vytvořili určitou syntézu těch národních seznamů, se, seznamů. Eh, také jsme vytvořili takzvaný top třicítky a mm, připravili jsme postup, eh, který by měl zajistit daňový systém, který bude zatěžovat podniky tak, aby to odpovídalo 21. století. Děkuji mnohokrát, pane Vaskovici. Někteří z vás se hlásí o slovo. Nemáme jistotu na všechno, ale pokud ano, tak se dostanete na seznam. Teď na slovo panu Gualtierimu, který bude předsedat a vy budete mít na starosti druhé kolo diskuse. Děkuji, Marito. Čili nyní zahajujeme kolečko se stínovými zpravodaji. Každý z vás dostane minutu a půl. Nejprv Alfred Sanfores SAD. Děkuji za streamlining komisi a za zacílení doporučení pro jednotlivé země tím, že snížili, post, snížili počet. Také musím poznamenat, že růst je zásadní pro Evropskou unii, ale rozvoj je většinou v tomto ohledu krátkodobý. Mně eh, to připomíná rozsudek IMS ohledně e, této záležitosti. Co se týče rozdělení práce, my nadále spoléháme na flexibilitu pracovních trhů v rámci stru- přerůstu strukturalizace a to má závažné dopady. Má to dopady především na bezpečnost a zajištění života mnohých, na jejich životní úroveň. Posílilo to nezaměstnanost a snížilo poptávku, protože verdikt nevynášejí trhy, ale voliči. Nedávné vý, volební výsledky z Itálie, Dánska a jiných zemí dokazují, že voliči e, nejsou nadšeni z těchto kroků. Mnozí občané e, zažívají každodenně velké rozdíly mezi regiony jako severem a jihem, prekérní pracovní praxe, nedostatek sociálního zajištění. To je realita v mnohých členských státech. I v těchto doporučení pro jednotlivé země si pleteme eh, konvergenci s eh, konvergenci politickou a ekonomickou. Politická může být velice škodlivá díky této divergenci. Nemůžeme naznačovat lidem, že Evropa je řízena trhem. Čili ptám se, ta obnova by bylo méně křehké, kdyby dogma fiskální konsolidace byla dostatečně pružná, aby sociálně opravila společnost, která byla nejvíc eh, ovlivněna krizí a takzvanými reform, reformami. Ribeiro EPP. Děkuji, pane předsedo říkáme, že potřebujeme větší politickou vůli pro dlouhodobou udržitelnost. Ale pokud chceme podpořit také eh, hospodářskou spolupráci a pokud chceme, aby to všechno mělo nějaký dopad na pracovní trh, aby to také vylepšilo mladých lidí na pracovním trhu, tak my jako členské státy musíme přijít s novými reformami pro růst. A já si pamatuju, že jedna zpráva v Portugalsku eh, říkala, že ví většina eh, dotačních programů má menší dopady než přímé investice. Tudíž je třeba se podívat opravdu na ty udržitelné investice, tak jak se o nich hovoří také v Junckerově plánu. Tudíž je třeba také zajistit, aby všechny státy postupovaly zodpovědně v oblasti rozpočtu a je třeba ale zohledňovat také sociální eh, politiky, to znamená, eh, to znamená ekonomické trhy, které zároveň jsou ale eh, tedy zohledňují sociální otázky. Chci říci, že pouze pokud bude eh, hospodářství v eurozóně eh, růst, budeme moci zajistit snižování eh, deficitu. A také jsem chtěla ještě hovořit o jedné své obavě, která se týká udržitelnosti sociálních systémů v některých členských státech i ve světle eh, současné nezaměstnanosti. Hovoříme o subsidiaritě. Samozřejmě, že víme, že státy eh, jsou suverénní v oblasti eh, důchodové politiky, ale také je pravda, že pracovní trhy a sociální zabezpečení v různých členských státech jsou strukturovány různým způsobem. Já chci vědět, jakým způsobem postupujete tak, aby ty eh, rozdíly na strukturální úrovni byly co nejnižší. Kromě těch doporučení, která máme na papíru, eh, musíme zohledňovat také ty těžkosti, a problémy, kterým v tuto chvíli čelí naši občané, kteří se snaží svou situaci samozřejmě zlepšit. To znamená, že členské státy musí hovořit jedním hlasem, protože nemůžeme od pondělí do pátku chválit snahy některých členských států a poté eh, hovořit o tom, jak je všechno špatné. Petluke tady není, takže paní McIntyre. Thank you. Mnohokrát děkuji. Ráda vidím pozitivní zprávu pro Spojené království. Naše ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a zaměstnanost má růst rychle. Rychlost 1,9%. Poslední čísla z minulého týdne to naznačují, že mzdy jsou nejvyšší za posledních sedm let a o dva miliony e, více lidí je v pracovních místech během posledních pěti let a také je zaměstnan rekordní počet žen. Pružný pracovní trh a strukturální reformy ve Spojeném království měly pozitivní dopad. Závěry z Ekofinu z minulého měsíce naznačily, že je tady potřeba politické akce a jakýsi závazek k strukturálním reformám ve všech státech tím, že se budou vytvářet řádné podmínky pro růst a pracovní místa. Co může Evropská unie udělat pro členské státy? Souhlasila by komise s tím, že pokud by zredukovala složitost legislativy, mohli bychom vytvořit správný rámec pro vytváření pracovních míst ze strany podniku. A nebo nemyslíte komise tím, že omezíte složitost určitých částí legislativy, bychom mohli vzít změnu za svou a přehodnotit naše pracovní trhy. 16 z 28 členských států používají opt-out z směrnice o pracovní době. Nemyslí, nemyslela by si komise, že to je právě jedna z částí legislativy, která by se dala zrušit, aby ženské státy mohly vytvářet lepší a kvalitnější pracovní místa. Děkuji. Pane místo předsedo, Dombrovsky si ne, Chcete se k tomu vyjádřit? Dobrá, děkuji za tyto dotazy. K hospodářskému růstu v EU a v eurozóně. Říkáme, že tento růst a obnova se posilují prognózy z jara jsou pozitivnější než ze zimy, ale ta obnova je poměrně pomalá. Je to 1,5% letos v eurozóně. Takže a my chceme posílit obnovu a věříme, že politický mix spolu s měnovou politikou a neutrální fiskální pozicí, protože hm, se domníváme, že v letošním roce to tak bude, je vhodným politickým mixem právě v této situaci. Nicméně víme, že růst je podpořen některými krátkodobými faktory, jako nízkými cenami ropy, dále eh, kroky ECB, slabším eurem a na tyto faktory se nemůžeme neustále spoléhat. Proto musíme tohoto času využít moudře, abychom řešili strukturální problémy naší ekonomiky. Dále, k nezaměstnanosti mládeže jak víte, to je jedna z priorit Evropské komise. Chceme provádět tuto iniciativu. My jsme vyhlásili financování pro členské státy s cílem provádět tento program co nejrychleji a zároveň ve zprávě předsednictví jsme poukázali na některé tyto prvky, ale vrátím se k otázce. My jsme svědky velké konvergence mezi členskými státy, ale i v členských státech. A je určitě nutné řešit disparitu příjmů a také otázky sociální ochrany. To je také v reakci na vaši otázku. Co se týče výsledků Spojeného království, ano, správně říkáte, že vaše výsledky jsou relativně dobré. Co se týče složitosti regulace, jak víte, tak Evropská komise zahájila iniciativu pro lepší regulaci a také iniciativu pro tzv. refit. Jinými slovy, aby regulace byla lepší, efektivnější, je tady hodně věcí sociálních a ekonomických, na které určitě poukáží ještě můj kolegové. Děkuji, paní Tyson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče eh, komentáře pana Senta, tady mohu doplnit pouze jednu větu, či odkázat na to, co právě říkal Valdis. Ano, chceme jít tím směrem v podstatě reform soci, v sociálním sektoru, to znamená, aby byly nastolené či nastaveny nějaké minimální standardy, standardy a já bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom získali i vaší podporu, abyste opravdu podpořili zprávu pěti předsedů, abyste získali podporu vašich parlamentů, tak abychom opravdu došli ke schodě na evropské úrovni, tak aby eh, hospodářská a měnová unie byla opravdu posílena. Dále, eh, v souvislosti s tím, co říká paní Ribeiro, jakým způsobem posílit systémy sociálního zabezpečení tak, aby byly udržitelnější. Samozřejmě to je obrovská výzva pro nás, pro všechny. když se podíváte na ta doporučení pro jednotlivé země, tak eh, z toho jasně vyplývá, že je to něco, co je pro nás také důležité a je to oblast, ve které bychom byli rádi, kdyby členské státy eh, opravdu provedli související či odpovídající reformy. To se samozřejmě týká také těch doporučení pro jednotlivé země, protože sociální eh, zabezpečení je důležité pro jednotlivé členské státy stejně jako pro celou Evropskou unii a to je i důvod, proč my vlastně tady zdůrazněme tu otázku důchodu a zdravotního eh, zdravotní péče. V eh, tady musíme zajistit opravdu efektivní využívání výdajů, protože samozřejmě velmi často můžete vyvíjet určité snahy, eh, ale jde o to, aby ty snahy vedly k tomu, že pokryjete opravdu všechny eh, obyvatele, že všichni budou mít přístup eh, ke zdravotní péči a že vlastně budou i navýšeny nebo odpovídajícím způsobem upraveny důchody v podstatě nejde o to mm, pouze snižovat eh, či, či zmenšovat počet legislativních eh, dokumentů. Jde o to, aby ta eh, regulace neobsahovala tolik, tolik legislativy, ale jde o to, aby ji obsahovala méně, ale zároveň, aby to méně bylo daleko efektivnější než dnes. Dále, co se týče toho investičního balíčku, tak Eh, ten já bych ráda zmínila, protože velmi často lidé hovoří pouze o EFSE a o investičních fondech, ale my se snažíme dělat vše pro to, aby celý ten rámec fungoval lépe, aby lidé byli povzbuzeni a chtěli investovat více. Tudíž jde o to opravdu investovat a zaměřit se na celý, celý trh, což je samozřejmě součástí našeho programu. Musíme zajistit eh, vyšší konkurenceschopnost Musíme zajistit, aby naše podniky více rozkvétaly, ale samozřejmě to vše vždy s přihlednutím také na situaci v oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení. Pan Moskoviči, Moskovič, prosím. Velice stručně, abych se vrátil k tomu, co říkal Valdis ohledně současné ekonomické situace reform. Je pravda, že jsme v období oživení ekonomiky. To je nepopiratelné a to charakterizuje všechny naše doporučení. Toto oživení ekonomiky je cyklického charakteru a máme teď příznivý vítr, nízká cena energie, nízká úroková sazba, inflace a pak politika, která je podporována ECB, takže to je efektivní záležitost. Samozřejmě jsou určité rozdíly a s výhradou samozřejmě vyřešení některých problémů v eurozóně. Můžeme tedy se domnívat, že tady základy jsou pevné a cyklické. A každé cyklické oživení v určitý okamžik se obrací. To je charakteristika cyklu. Takže veškerý příznivý vítr se jednou vyčerpá. A Někteří lidé se domnívají, že bychom měli přestat s reformami v tomto období a posílit ekonomiku. Ale pravda je taková, že musíme vycházet z eh, potenciálu eurozóny. A ten potenciál je slabý, je to kolem 1%. Měli bychom tento potenciál zvýšit a to je smysl těch strukturálních reform. To znamená, za prvé komise doporučuje, aby došlo k rozpočtové konsolidaci, což není nepříznivé pro růst. Za druhé, strukturální reformy, ty také nejsou proti zaměstnanosti a sociálním aspektům. A potom investice, kde také musíme podporovat tyto investice tak, abychom snížili rozpočtový deficit. Když se podíváme na to, jak to vypadalo před krizí, tak je tady rozdíl 15%. Jsou tady velká spoždění a musíme si uvědomit, že za deset eh, let by také naše ekonomika byla mohla se stát ekonomikou druhé zóny. Proto musíme podporovat investiční plán v těch odvětvích, která mají potenciál z hlediska budoucnosti. Děkuji. A zítra v rámci plenárního schromáždění se bude hlasovat o Junckerově plánu, který by se měl nebo chce ubírat tímto směrem a slovo má pan Luke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych rád hovořil německy a budu se obracet na pana Dombrovskise. Chci se zeptat na Spojené království a Francii. Oba dva tyto státy v tuto chvíli vykazují excesivní státní deficit, který přesahuje 3 V případě Francie jde už v podstatě o třetí, jak se vyzvání, eh, o třetí výzvu k, k nápravě eh, za posledních šest eh, letech a tady hovoříme už o období, které pokračuje až do roku 2017. A v těch doporučení pro jednotlivé země, pro Francii, se tady hovoří o tom, že tady jde o opatření, které je zcela závislé na tom, zda Francie E, zavede e, odpovídající opatření a po 10. červnu se bude kontrolovat, zdali tato opatření byla e, již provedená či uvedená a zdali jsou efektivní a zdali opravdu přispějí ke snížení deficitu. A proč na radě ECOFINu bylo, se došlo k názoru, že ta že v podstatě ta opatření, která byla eh, přijata ve Spojeném království, nejsou dostatečná, tak proč tato byla jaksi považována jako nedostatečná a ta eh, opatření ve Francii eh, byla považována či jsou považována za dostatečná. Měříme tady dvojím metrem či ne? Eh, ptám se tudíž, zdali tady eh, zaznamenáváme odlišný přístup k zemím, které jsou součástí eurozóny a které nejsou součástí eurozóny. Michal Teurer má slovo za ALDE. Jo, vielen Dank, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo, paní komisařko a pane komisaři Moskovici. Já položím otázku za ALDE a chci se také zaměřit na doporučení jednotlivým zemím. Za prvé je tady téma zavaznosti a potom je tady otázka, jak to vypadá se zeměmi, které musí eh, implementovat tato doporučení? Do jaké míry je implementují? Tady se hovoří o nedostatku závaznosti v těch členských státech. Máte dojem, že členské státy eh, jak si Mezitím v rámci toho takzvaného ownership, angažovanosti, eh, přijímají tato opatření, tato doporučení a přijímají konkrétní opatření, aby dosáhli toho, co navrhuje komise. A druhá otázka. Ta se týká celkových doporučení jednotlivým zemím. Tady mm, se objevuje dojem, jako kdyby tady se připravovalo jakési celkové plánování na evropské úrovni, které by mohlo překonat ty problémy. My všichni víme, že růst je výrazně závislý na tom, aby v ekonomice byly produkovány takové produkty, které by měly odběratele na trhu. A na tomto pozadí se tady obě otázka, do jaké míry tedy skutečně je možné podpořit tento proces růstu v rámci tohoto plánování. Jakým způsobem posuzujete tu současnou diskusi? ohledně toho, že některé politické síly se domnívají, že díky politickému vlivu je možné vytvářet pracovní příležitosti, zatímco empirická zkušenost ukazuje, že ekonomiky jsou konkurenceschopné, pokud se lépe přizpůsobují tedy světové situaci a trhům. Uh, Děkuji. Dále má slovo pan Marian Arkin. Děkuji. Pan Domrovský říká, že dnes je den poté, co byla vydána zpráva pěti předsedů a je to pět dnů také po tom, co byla vydána zpráva OSN a jejího hospodářského výboru, která se týká také kulturních a hospodářských práv. A všechny všechny členské státy eh, tuto umluvu podepsaly. A v té zprávě se hovoří mimo jiné také o Irsku, o mé země. A v té zprávě se hovoří o tom, že irská reakce na hospodářskou krizi byla neuměrně zaměřena na úspory právě v oblasti sociálního zabezpečení, sociálního bydlení a tak dále, což mělo zcela zásadní dopady právě na ty nejzranitelnější. Dále byly přijaté opatření, eh, či je třeba při, ne, naopak se tam hovoří, že je třeba přijmout opatření, která zajistí, že tato úsporná opatření, která byla zavedena v eh, době krize, budou postupně vyeliminována. A když se podíváte na CSR pro Irsko, tak tady to eh, hlavní doporučení říká, je třeba zajistit, aby se zlepšila finanční situace, která povede eh, ke snížení deficitu. Tudíž se tady nehovoří o tom, že budou eliminována, os, eliminována hospodářská opatření, která mají největší dopad na ty nejzranitelnější. Tudíž eh, já nechci se teď ptát specificky na Irsko, ale obecně ptám se. Zohledňuje komise ještě ta opatření, která byla přijata a provedena Eh, v členských státech i v souvislosti právě s tou s tímto eh, mezinárodním dokumentem, eh, s touto mezinárodní dohodou a zdali se to nějakým způsobem také odráží ve vašich doporučení. Sven Giegold má slovo, děkuji. Commissioners, milí komisaři, paní komisařko, děkuji vám Děkuji vám za to, že jste nám představili základní body těchto doporučení pro jednotlivé země. Co se týče těchto doporučení pro jednotlivé země, tak tady je oblast environmentální, kterou najdeme vlastně v těch základních pokynech, je v podstatě naprosto nepřítomná. V roce 2014 jsme ještě hovořili o osmi doporučení, která se týkala právě eh, ekologického zdaňování. Tři doporučování se také týkaly dotací, které měly snížit negativní environmentální dopady a hovořilo se v jiných doporučeních také o energetické účinnosti a o obnovitelných zdrojích energií. V roce 2015 už pouze jedno doporučení týkalo vlastně přenášení té daňové zátěže. Už se vůbec nehovořilo o těch eh, dotacích, které mají negativní dopad na životní prostředí. To znamená v podstatě všechno, všechno, co se týkalo životního prostředí a ekologických eh, otázek, tak to zmizelo. To už v těch doporučeních eh, v roce 2015 vůbec nenajdeme. nenajdeme. A to jde to je zcela v rozporu s tím, na čem jsme se dohodli. Vy jste v podstatě nás zcela zradili eh, v souvislosti s tím, jaké eh, ekologické a environmentální ambice jsme si stanovili. A to je ale právě také důležité pro naši hospodářskou konkurenceschopnost a vůbec to tady v tuto chvíli už nenajdeme. A proto se chci zeptat, proč tomu tak je a také co se týče dalšího monitoringu. Ve chvíli, kdy chcete zjistit, zdali členské státy provádí a aplikují eh, doporučení, tak musíte samozřejmě také se podívat na jejich pracovní dokumenty. A já se ptám, proč v tuto chvíli stále ještě neexistují komparativní tabulky, z nichž by bylo zcela jasně, eh, z nichž by bylo lehké vyčíst, zdali tedy členské státy dodrží či nedodrží své sliby. Pan Dobrovský. Abych zareagoval na dotazy. Kolegové mě doplní v detailech, ale chci poukázat na rozdíly mezi Spojeným královstvím a Francií. Stálo by za to v prvé řadě poznamenat, že Spojené království má výjimku z, možn- z takových těch běžných postupů pro řízení a sankčních mechanismů. Takže v případě Spojeného království ano, v zásadě říkáme, že neřeší agresivně a efektivně deficit, ale neexistuje tady nějaký follow-up. Co se Francie týče, Francie podléhá běžnému mechanismu pro řízení, takže, jak jste správně poznamenal, Francie musela předložit své rozpočtové návrhy do 10. června, což také provedla. My, když jsme prodloužili lhůtu do roku 2017, tak jsme jasně Francii uvedli, že musí provádět fiskální strukturální reformu, fiskální v podobě úpravy 0,2 HDP v letošním roce, což je zohledněno i v rozhodnutí Rady. A jak teď bylo řečeno, my hodnotíme tento návrh a snažíme se zjistit, jestli je v souladu s doporučeními a tu analýzu předložíme neprodleně. Nicméně jedna velká, jeden velký rozdíl je, jak už jsem říkal, je, že Spojené království má určitou výjimku z některých postupů, Francie ne a to sebou nese jisté rozdíly prováděnice SR a otázka ownership. Já už jsem mluvil o implementaci těchto doporučení za pomoci členských států, abychom pochopili jejich obavy a aby oni pochopili důvody pro naše doporučení. Jde o to najít vyvážené řešení, přijatelné, schůdné a provoditelné pro členské státy. Společné plánování. Sdílení jednotného trhu a hospodářské a měnové unie to vyvolává potřebu koordinace některých politik a o to nám v této fázi jde. K dokumentaci OSN pochopitelně bereme v potaz i mezinárodní rámec a naznačil jsem, že je třeba posílit i sociální demenzi semestru, sociálního semestru a kolegové se k tomu ještě vyjadří. Ekologická demenze. Jak jsem říkal na úvod, při aplikaci streamliningu jsme snížili počet doporučení asi o třetinu. Drželi jsme se pouze jednoho principu, abychom se vyhnuli duplikaci politiky, která je předmětem jiné oblasti. Existuje celá řada politických rámců, v rámci kterých můžeme mluvit o energetice, o účinnosti, o emisích. A fakt, že některá doporučení zmizela, neznamená, že komise je už nesleduje. Jsou tady další politické rámce a pokud zjistíme, že jsou tady nějaké problémy, je vždy možné tyto otázky zařadit na seznam. Kolegové? Ještě několik slov, abych doplnil to, co řekl Valdis. Nejdřív ve Francii a UK. Which is, uh, Tady je jedna věc, která je srovnatelná. Obě země mají novou lhůtu pro plnění závazků vůči SGP na 2016-2017 neznamená, že jedna je v lepší situaci než druhá. Luka říká, že u Francie je to po třetí už, ale jsou tady dva rozdíly. Myslím, že to všichni vědí, že Spojené království není členem eurozóny. Takže závazky Spojeného království jsou, mm, jak bych řekl, méně závazné než ty Francie. A dopady rozhodnutí jsou možná o něco méně významné. Takže jste mm, přísnější vůči ale Spojenému království. Omlouvám se, pane Luko, pardon, ale pro Spojené království tam jsme měli připomínku, že je neefektivní akce, neefektivní jednání z doporučení z roku 2009, že mělo dojít o snížení deficitu o 1,75 ročně, ale k žádné efektivní akci nedošlo a proto jsme museli uplatnit hůtu. U Francie to tak není, protože během posledních tří lhůt, během posledních tří období, nepodléhala této věci Francie. Nebylo to tak, že by podnikaly neúčinné kroky. Nicméně řešíme analýzu, jak už tady bylo řečeno, ale my děláme, jak už jste uvedl, z GP a s veškerou objektivitou. K tomu ownershipu nebo přivlastnění těch doporučení. Tady je velice obtížné měřit skutečné procento dodržení doporučení. Říká se, že je to velmi slabé, 15%, ale nemáme statistické údaje, které by byly skutečně ověřitelné. Jedna věc je jistá. Čím více se doporučení jeví jako vnější, tím slabší, nižší je procento dodržování. A z tohoto důvodu si přejeme, aby postupně se toto zlepšilo a z tohoto důvodu, jak bylo řečeno, tady navazuji na to, co bylo řečeno ohledně ekologického zdanění. My od toho neupouštíme ostatně eh, z hlediska přístupu komise. A to je tedy důvod, proč jsme udělali méně doporučení, a ta doporučení jsou více strategická a je tam určitá vstřícnost. A z tohoto důvodu se domníváme, že je naším úkolem více vysvětlovat národním parlamentům a těm různým eh, národním subjektům smysl tohoto doporučení a také Evropskému parlamentu samozřejmě. A tímto prostřednictvím doufám, že budou lidé více sdílet tato doporučení a také budou více dodržována. Thank you. Yes. Děkuji. Zapomněl jsem odpovědět na jednu otázku. Ohledně informací o provádění. Otázka pana Gigolta. Existují tabulky, jako specifické zprávy, kde uvidíte doporučení pro členské státy a jakého pokroku dosta, dosáhly. Dokonce jsou tam obrázky Říká se tomu Weather Report. Můžete si tyto výkazy najít. Já se omlouvám, my jsme analýzu prováděli, ale neexistuje žádná komparativní tabulka pro všechny členské státy, která by se dala snadno využít pro vyvíjení tlaku na členské státy. Je to tabulka, která je technického charakteru, vypadá tak a možná proto je tak vytvořena a je to opravdu škoda, protože eh, pak byste měli větší možnost vyvíjet nátlak na členské státy. We will try to make also the table across the member Pokusíme se vytvořit takovou tabulku na příčenskými státy. Určitě je to možné, je pochopitelně v našem zájmu, abychom měli jasný přehled o členském státě a o všech členských státech najednou. Děkuji, Marian. Chcete něco doplnit? Ano, já bych ještě zareagovala na paní Harkinovou. Opravdu my zohledněme mezinárodní závazky a naše povinnosti, které se týkají lidských práv. Uzavřeli jsme určité dohody, a, ale je tady určitá skutečnost nebo realita, která je následující. My musíme pracovat na třech frontách. Máme rozpočtové problémy, musíme dále bojovat proti zhoršování této situace. Zatím nemáme dostatek větru v plachtách, abychom to vyřešili. Za druhé musíme provést strukturální reformy, to se děje zároveň. A dále je nutné zajistit eh, jaksi trvalejší politiku a doufáme, že v budoucnosti bude situace stabilnější. Předchozí komise, jakož i předchozí Evropský parlament se o to snažili. Potřebujeme také více investic za tímto účelem. A proto jsme předložili návrhy z hlediska investic. A třetí věc. Co se týče evropského semestru, my jsme ho začali tím, že jsme nejdříve udělali studii o ekonomickém růstu, a sice minulý rok, ale když se podíváme na situaci v jednotlivých eh, členských státech, eh, paní Harkin, tak zjistíte, že u několika zemí, zvláště Irsku eh, jsme připravili určité doporučení pro to, aby se tam udělalo více z hlediska zahrnování těch zranitelných osob, to znamená těch osob, které jsou vystaveny největšímu nebezpečí, tak abychom si byli jistí, že tento růst je inkluzivní a nikdo není stranou. Děkuji. Patrik Lekiary, GUE. Děkuji. Vážení páni Komisaře, paní komisařko, děkuji vám za vaše vysvětlování. Ale já jsem velice překvapen jednou věcí. Bez ohledu na situaci, která existuje, jedná se vždy o stejná doporučení, která jsou předložena. A to stejným způsobem. Vždycky to jde proti práci, ve prospěch prekérní zaměstnanosti, stále ve prospěch prodeje státních statků eh, privátním majitelům a proti mzdovému pozitivnímu vývoji. Pan Moskovic si zhruba řekl, že včera nebyl růst a tato doporučení tudíž byla nutná, úsporné programy byly nutné a nyní už se objevuje růst a nesmíme tedy oslabit tyto snahy a musíme to ještě více zdůraznit. Zajímavé je, že zde se nikdy například nehovoří o těch obrovských ziscích nadnárodních společností a bank. Nikdy se zde nemluví o tom, aby se podnítily banky k poskytnování jiných typů úvěrů tak, aby se podporoval ekologický vývoj a zaměstnanost. Hovoří se o té zprávě pěti předsedů, ale eh, to je naprosto stejný směr. Já bych o tom nechtěl nyní hovořit, ale předtím, než se vypracuje taková zpráva pěti předsedů, už končím, pane předsedo, můžeme hovořit jenom jednou, tak eh, předtím, než se vypracuje taková zpráva, proč se neudělá bilance uplatňování, doporučení, uplatňování, tedy paktu stability a růstu, ale nejenom z makroekonomického hlediska, ale také z hlediska obyčejných lidí. Místo toho, aby se stále hovořilo o nové hospodářské a měnové unii, kdy se konečně bude hovořit o sociální unii, o demokratické a ekologické unii? Karima Deli. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, paní komisaři, já mám velmi stručnou otázku. Zda Mikrofon nefunguje, prosím. Použijte jiný mikrofon vedle vás. May, you change place, I, I would suggest. Sedněte jinam. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení páni komisaři, zdali jste se cílů snižování chudoby, tak jak byly stanoveny v rámci strategie Evropa 2020? Pokud tomu tak je, tak mě to šíleně rozčiluje. Dámy a pánové, komisaři, jak budete konkrétně postupovat, abyste bojovali proti chudobě, snižovali nerovnosti, které se zvyšují i ve Spojeném království a číslo bezdomovců eh, roste číslo chudých pracovníků roste a také těch, kteří nemají přístřeší. Oni říkáte, říkáte, že o třetinu se snížili počet těchto doporučení. Můžete nám říci, jaký je sociální obsah toho, co tady zbylo? My jsme znepokojeni, protože vidíme, že tady je skutečný nedostatek jasně sociálních doporučení. My už celá léta doporučujeme v tomto Evropském parlamentu stále, aby se eh, hovořilo o minimálních sociálních standardech, o minimálním mzdě, o agendě pro zelené pracovní příležitosti. Pane Moskovci, vy jste hovořil o budoucnosti, ale já vám řeknu, 21. století to bude století ekologického a energetického přechodu. To znamená, je tady budoucnost toho zeleného zaměstnání, právě těch obnovitelných zdrojů v energetice a tak dále. Jakým způsobem chcete zajistit, aby toto znepokojení bylo součástí evropského semestru? A pane Moskovici, vy jste byl ministr hospodářství ve Francii. Vy jste měl neuvěřitelnou myšlenku, že e, tady bude rozpočet eurozóny a že tady bude fond pro odškodnění nezaměstnaných. Je to velmi naléhavá otázka. Já bych vás poprosil, abyste všichni respektovali svou řečnickou dobu, protože tím ubíráte čas svým kolegům, nebo že někteří se dokonce ke slovu ani nedostanou. Tudíž ve chvíli, kdy překročíte, dejme tomu o půl minuty, je to v pořádku, ale o dvě minuty to už je trošičku moc. Marisa Matias. Děkuji. Děkuji, pane předsedu. Děkuji také panům komisařům i paní komisařce. Já eh, začnu tím, eh, že řeknu, že kdykoliv tady používáme to slovo ownership, to znamená něco jako přivlastnění si, či přizpůsobení si těchto doporučení, tak mně to přijde trošičku zvláštní. Eh, vůbec nechápu, proč neustále toto slovo používáme, když v tuto chvíli pouze dochází k vydírání členských států to znamená, eh, že pouze se vydírá, vydírá eh, stejně, jak to můžeme vidět například v tuto chvíli i v našem stavu k Řecku. Co se týče těch doporučení, tak tady eh, pro mě vystává několik základních otázek. Eh, místo toho, aby se řešily eh, problémy, tak mám pocit, jako kdyby komise chtěla, aby se neustále aplikovaly a používaly ty stejné recepty. To znamená, že místo toho, aby se hledali, eh, hledala nová řešení, tak neustále se snažíme identifikovat nové a nové problémy. To znamená, že dřív se hovořilo o ničem dnes. Hovoříme o udržitelnosti důchodových systémů, ale tyto nové problémy v podstatě v v podstatě v tuto chvíli slouží pouze k legitimaci dalších úsporných opatření, ale jediným zásadním problémem důchodových systémů v tuto chvíli je nezaměstnanost. A ta nezaměstnanost vznikla na základě úsporných opatření, která byla přijata. U nás více jak 300 tisíc lidí muselo opustit svou zemi, aby našli práci někde jinde. A to, bylo, to byly lidé, kteří mohli se dál rozvíjet a pracovat v naší zemi. A to je přesně to, co způsobilo problémy našeho sociálního a důchodového systému v tuto chvíli. To znamená, já se ptám, kdy začnete řešit opravdu ta řešení, ta, ty problémy, které v tuto chvíli existují, místo toho, abyste si vymýšleli nové problémy. Protože tady v tuto tuto chvíli tyto, tato doporučení jsou pouze eh, součástí eh, naprosto nevědomého, nesmyslného systému makroekonomických eh, opatření. Pan prezident, pan předseda říká, že nemůže hovořit více. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. my vždy si tady navzájem vyprávíme to stejné. Hovoříme o daňové konsolidaci, ve chvíli, kdy hovoříme o těchto doporučeních pro jednotlivé země, hovoříme, že tato konsolidace povzbuzuje hospodářský růst v těchto zemích, ale já se ptám, jak, jakým způsobem tento růst podporuje. Eh, hovoříme také o sankcích, eh, jsou uplatňovány. Já se ptám, nehovoříme tady spíše o takové schizofrenie, My se snažíme v podstatě najít nějaké řešení a přitom se pořád točíme v jednom kruhu. Je to v podstatě trošičku absurdní. Jednou řekneme něco a poté řekneme něco uh, úplně rozporuplené. To znamená, že já se ptám, kdy se na to budeme, uh, kdy se na to zaměříme opravdu vážně, protože v tuto chvíli hovoříme o nezaměstnanosti, uh, která činí 9 až 11 ale to není jenom 9-11 to jsou prostě tisíce a tisíce lidí, Víte, o kolika lidech vůbec hovoříme? Jsou to lidé, kteří v tuto chvíli žijí v nelidských, nedůstojných podmínkách. To znamená, že naše naše Evropa potřebuje radikální změnu, potřebuje také jednu jednotnou strukturální reformu, která se zaměří právě na systémy sociální zabezpečení, které vy nezmiňujete ani jednou, ani jednou jste je nezmínili. Neustále používáte jenom jiné termíny, hovoříte o jiných věcech. Tady musíme hovořit o ochraně, ochraně našich občanů. Vy jste ale nepřišli s žádným návrhem, který by měl zajistit minimální sociální standardy a bydlení bydlení pro všechny naše občany. Děkuji. A teď eh, v tuto chvíli samozřejmě potřebujeme, máme málo času a eh, otevřeme tady druhé kolo pro otázky, nebo já nevím, jestli v tuto chvíli budete schopni schrnout všechny ty odpovědi pouze v poslední fázi. Takže pan Van Denker má slovo v tuto chvíli. Op de middag hoe langer de spreektijd, blijkbaar maar... pane předsedo, Máme stále méně času, tak budu velice stručný. Paní komisařko, Nezaměstnanost mladých a dlouhodobá nezaměstnanost je závažná věc a sdílím vaše znepokojení. Ale konstatuji, že v těch doporučeních z 13. května nezaměstnanost mladých není nějakým způsobem vypíchnuta. Není to jedna z vašich priorit? A pak mám otázku ohledně dlouhodobé nezaměstnanosti. To je v mnoha členských státech velký problém. A kladu si otázku, jak bude toto řešit komise. Thank you. Děkuji, pan Tomasman. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že tato první výměna byla velmi důležitá, abychom dali najevo, že se jedná o doporučení jednotlivým zemím. Takže je tady možnost předkládat um, prostě návrhy, není to povinné, princip subsidiarity je dodržen, takže tady není žádný problém. Můžeme vyvíjet určitý tlak a můžeme říci, doufejme, že tedy jednoho dne tady bude málo těch zemí, které jsou vlastně kritizovány. Marianne Tyson když říkáme, že jedna z nezbytností je, abychom reformovali sociální systém a trh práce. Ovšem, co zjišťujeme? Že dochází k deregulaci. A to, co bylo vytvořeno, je spochybňováno v těch systémech. Ty ochranné systémy, kterých bylo dosaženo, jsou k dispozici. Jak můžeme tady postupovat tu, proti tomu, aby se deregulovalo? A další otázka. Do jaké, smysly, do jaké míry jsou naše fondy flexibilní? Víte, že to procento žáků, kteří opouští předčasně školu, je příliš vysoké. Konstatujeme, že je tady málo finančních prostředků v těch členských státech z hlediska podpory zaměstnanosti mladých. A pokud tady není dostatečná speciali- eh, spolupráce, nemůžeme se zaměřovat na Eh, priority a na odstranění těch špatných poměrů. Pak je tady další rozpor. Na jedné straně máme eh, rozpočtovou politiku, úspory a na druhé straně investice, ale to vlastně eh, spolu souvisí. Bez dobrého rozpočtu nejsme schopni investovat do růstu a zajišťovat pracovní příležitosti. Do jaké míry jste schopni tuto vyváženost i komunikačně zajistit? Thank you. Děkuji, Gerolf Anemans. Mikro, mikro. Zapněte si mikrofon, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že se tady věnujeme otázkám nerovnosti a nevyrovnanosti mezi různými členskými státy. Vypadá to tak, že euro je stále považováno za takové jaksi všem společné náboženství a ve chvíli, kdy hovoříme o některých eh, nadbytcích či deficitech, tak hned říkáte, že byly přijaty špatné politiky. Belgie dostala špatnou známku, protože to vypadá tak, že není dostatečně konkurence schopná ve srovnání s dalšími členskými státy. Nicméně mně přijde dosti směšné, že jedno z doporučení pro Německo je reforma pracovního trhu, zatímco Belgie doporučeme zlepšit dohled nad eh, exportem. Já se ptám, jaké to všechno bude mít makroekonomické dopady, nebo paní komisařko, eh, z krátkodobého hlediska, co chcete udělat, aby se snížila míra nezaměstnanosti v Belgii? Děkuji. Děkuji, pan Baláš. On veut répondre à... Oui. Eh, musíme řešit strukturální problém eh, evropské ekonomiky. A když se podívám na doporučení pro Francii, jedná se o flexibilitu trhu práce, potom eh, se tady hovoří o snižování investic z hlediska územních orgánů a říká se také, že dochází k deregulaci a tak dále. Takže tady jsou recepty, které jsou dosti obvyklé, ale podle mého názoru se tady nehovoří například o tom, jak do toho začlenit také mm, vojenské výdaje, dále ale demografickou situaci, která je ve Francii odlišná. Víte, že máme stovky tisíců eh, přistěhovalců, dále se nehovoří také o snižování úrovně školství, to je specifikum Francie, nehovoří se o nerovnostech v Evropě, to jsou záležitosti, o kterých hovoří OECD, ale také Mezinárodní měnový fond, nehovoří se také o nedostatečném přístřeší a o bytové politice, která schází. Takže není tady žádná novinka zvláště z hlediska ekologie. Tady víme, že to je potenciál pro budoucnost. Mám pocit, že tady opravdu se velice často mílíte a myslím si, páni komisaři, že byste měli ten logický postup změnit. You, uh, I can take... Ještě jeden dotaz, paní Sander. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní a páni komisaři, je pravda, že ekonomická současná situace je příznivější a velice pomaloučku se růst vrací, i když zatím je e, nízká, tak jak to řekl pan komisař Dombrovskis. Ten návrat k růstu má velmi nevyvážený dopad v různých členských zemích Evropské unie. Existuje také Eh, různý dopad v závislosti na tom, o jakou kategorii nezaměstnaných se jedná. To bylo tady řečeno. Existuje jeden typ nezaměstnaných, kteří nemohou využívat tohoto pozitivního vývoje. Jsou to ty dlouhodobě nezaměstnaní a to je obecný fenomén v celé Evropské unii. Takže já se ptám následovně, jakou iniciativu hodla organizovat komise a pokud taková iniciativa má být, jak bude vypadat, jak se bude bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti? Dobrý, dobře, děkuji. Pan komisař Dobronsky. Pane předsedo, pokusím se odpovědět na některé bloky otázek, protože některé otázky se víceméně ubíraly stejným směrem. Uh, Nejprve o k otázce sociální unie nebo sociální ochrany, jak na to poukázali eh, mnozí poslanci. Já už jsem mluvil o tom, co provádíme v tomto roce, jak posilujeme sociální demenzi semestru využitím indikátorů sociální nezaměstnanosti v sociálním semestru a Ve zprávě máme tuto iniciativu taky. Poukazujeme na konvergenci, konvergenci mezi členskými státy i v členských státech pro řešení otázek chudoby a také eh, limity pro sociální chudobu, něco, co dříve neexistovalo. Dále nesouhlasím s formulací, že vy jste tu zprávu vyprodukovali. Byl to předseda komise spolu s předsedou parlamentu, kteří takovou to zprávu vypracovávají. Není, nejde o to, že jsme my proti vám, je to společná složka dvou institucí. Nezaměstnanost. Na to došlo mnohokrát ano, nezaměstnanost je pro nás velký strašák, který musíme řešit ekonomickým růstem a vytvářením pracovních míst a také zacílenými opatřeními hospodářskými i aktivačními pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání, abychom zajistili, že lidé budou mít dovednosti činnosti, které se vyžaduje trh a abychom mohli snížit nezaměstnanost, to je klíčová priorita a nyní se zaměřujeme na urychlenou implementaci opatření proti nezaměstnanosti mládeže, ale jsem si jistá, že kolegové se na to zaměří podrobněji. Dále tady padla otázka ohledně Německa. Já tady nevidím žádný protiklad, když říkáme, že tyto členské státy mají určitý fiskální prostor pro o, pobídku růstu a investic. Máme také určitou prahovou hodnotu 6% HDP přebytku ježného účtu a pokud státy toto překročí, tak provádíme analýzu a máme důvody, takže to poručení pro Německo zní zjednodušit investice a uvolnit fiskální prostor, který je k dispozici, to také provádějí, oznámili celou řadu iniciativ v posledních měsících, investici 10 miliard v následujících třetích, třech letech, dále 5 miliard pro regiony, dále něco pro Junckerův investiční plán, a takže reaguje a jde správným směrem. Ještě jednou na závěr vám poděkuji za výměnu názoru a kolegové komisaři mi určitě doplní. Já jsem já se musím omluvit. Vy jste byl eh, kolego na původním seznamu, mohu dá, vám dát slovo ale eh, na maximálně minutu. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost. Pouze technická věc, na kterou jsem chtěl poukázat. Pokud jde o statistiku, zaměstnanosti či nezaměstnanosti. MOP a další organizace mají zvláštní praxi, kdy považují za zaměstnané po i ty, kteří jsou zaměstnaní třeba hodinu za týden, nebo kdy, dejme tomu, maďarský občan pracuje ve Spojeném království. Takže prosím, buďte opatrní s statistikami a nebo pak budeme přijímat špatná rozhodnutí. Takže tolik paní komisařko Tysonová. Děkuji, pane předsedo. Zazněly tady některé připomínky, mm, které hovořily o tom, že není zájem o lidi, ale o systém. Já opakuji ještě jednou těm, kteří nepochopili odpověď mých kolegů. Veškerá politika komise zohledňuje e, zájmy lidí a když se jedná o rozpočtové záležitosti, o strukturální reformy, a když pracujeme na větších investicích, tak nám jde o podporu životního prostředí a o to, aby lidé měli práci, kvalitní práci, práci, která by byla dobře odměňována, a aby zde byla eh, sociální ochrana na vysoké úrovni. Někteří kolegové hovořili o některých cílech, který, kterých bychom měli dosáhnout. My sdílíme tato znepokojení, ale musím říci, že pracujeme v určitém právním rámci. Máme určité kompetence, členské státy mají svoje kompetence a nemůžeme se dožadovat věcí, kde nemáme kompetenci. Takže musíme spolupracovat v rámci strategie 2020 a v rámci dalších systémů zprávy. Musíme se vzájemně podporovat a samozřejmě my nemůžeme regulovat vše z Evropy. Mnoho věcí musí být řešeno eh, v rámci členských států. Dále tady zazněla kritika ohledně toho, že bychom se více měli zabývat trvalým sociálním systémem, Zvláště bychom měli zohledňovat otázky důchodu a zdravotnictví. To jsou věci, které se objevují v doporučeních jednotlivých zemí. Co se týče trvalosti těch jednotlivých systémů a přizpůsobování důchodových systémů, tak to jsou otázky, které vyžadují zvláštní zájem ze strany členských států. Víte, že zástupci členských států vstupují do této záležitosti, realizují dlouhodobé projekce a e, chtějí, abychom se tím e, zabývali a to také děláme. Nejde jenom o to, abychom měli sociální zabezpečení nyní, ale aby také fungovalo ve prospěch těch budoucích generací. A z tohoto důvodu se musíme snažit zajistit trvalost těchto systémů a také disponibilní zdroje. Další otázka zde zazněla ohledně zájmu, který je nedostatečný a týká se tedy nezaměstnanosti mladých v porovnání s předchozím obdobím. Ale tak tomu není. Otázka předběžného financování, zvláště záruk eh, z hlediska té iniciativy na prospěch zaměstnanosti mladých se zvýšila o 30% a to je nebývalá záležitost v Evropě, takže to je výhoda, kterou budou mít členské státy Eh, budou využívat těchto zdrojů ještě předtím, než eh, budou sami vydávat prostředky na podporu těchto projektů. Takže díky této 30% záloze oni mohou zahájit tyto projekty a doufám, že také, nebo vlastně i v minulosti jsme dostali podporu Evropského parlamentu a chci vám za to poděkovat a nezaměstnanost mladých je záležitost, která nám zvláště leží na srdci. A dále boj proti nezaměstnanosti mladých. Víte, že se budeme snažit schromáždit údaje k této otázce koncem roku a během roku 2016 učiníme zásadní hodnocení situace nezaměstnanosti mladých. Chtěla bych také zdůraznit, že vlády se musí také zabývat touto otázkou a spolupracovat na dobrém vyhodnocení této situace. Až budeme dělat průběžnou revizi víceletého finančního rámce a pokud budeme chtít mít další zdroje v boji proti nezaměstnanosti mladých, tak musíme mít tuto dobrou analýzu a tato opatření, která budou diferencovat a která nám umožní eh, dospět k řešením a zároveň budeme moci mít k dispozici konkrétní výsledky. A dlouhodobá nezaměstnanost, ptali jste se, jaké jsou naše cíle. Dlouhodobá nezaměstnanost to je záležitost, která se těžko řeší. A my konstatujeme, že dochází k lehkému poklesu této dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale přesto všechno stále se to pohybuje mezi 9 a 11 procenty a to je příliš vysoké číslo. V každém případě já se domnívám, že každý nezaměstnaný eh, je příliš mnoho a eh, je velmi obtížné vyřešit dlouhodobou nezaměstnanost. Dochází k velmi pomalému snižování nezaměstnanosti mladých. Ale co se týče dlouhodobé nezaměstnanosti, tak tady jsme zaznamenali dokonce i určité navýšení. V každém případě v létě budeme pracovat na určitém návrhu, který by mohl využít Evropského fondu který by nám umožnil směřovat k, uli, k určitému personalizovanému systému, který by se zaměřoval na tyto dlouhodobé nezaměstnané, kteří mají sociální problémy, kteří mají často zdravotní problémy. Takže jedná se o celou řadu služeb, které by měly být začleněny do eh, tohoto eh, programu, eh, který bude personalizovaný z hlediska dlouhodobé nezaměstnanosti. A co se týče vystoupení pana Mana, kdy říkáme, že musíme reformovat eh, trh práce a mít proaktivnější politiku v této oblasti, a eh, tak to znamená, že musíme bojovat proti segmentaci tohoto trhu. Musíme se snažit, aby všechny subjekty mm, spolupracovaly. Musíme skoncovat eh, s tím, že na jedné straně máte lidi, kteří jsou na trhu práce, na druhé straně eh, osoby, které jsou zcela vylučovány. Musíme tedy skoncovat s tímto systémem. Ty takzvané prekérní smlouvy, eh, samozřejmě to je záležitost, která nemůže být trvalé udržitelná, ale ty situace některých osob jsou velice složité, některé osoby mají tedy velmi nejisté pracovní smlouvy a je nutné hledat řešení a zlepšit situaci těchto lidí. Ano, pan Anemans, ten se ptal na čísla ohledně Belgie. My tady nepracujeme pro Belgii, ale pro Evropu a je jasné, že nezaměstnanost se snižuje, čím je nižší, tím lépe. A co se týče nezaměstnanosti mladých, tak eh, tady chceme vysílat určité signály naděje, nechceme hovořit o jakési ztracené generaci. Eh, používáme všech možných prostředků pro to a žádáme členské státy, aby více investovali, aby generovali pracovní příležitosti, které budou dávat možnost každému mladému člověkovi. <clears throat> Není náhodou, že ty otázky eh, tady padly také ze strany mých eh, krajanů. Pan Jarek zde hovořil o prioritách. E. Pane Jarek, prioritou této komise není úsporný program, ale jsme v období, kdy prioritou je podpora ekonomického oživení, to znamená růst a zaměstnanost. Souvisí to se současnou ekonomickou situací, která samozřejmě eh, vnucuje jinou agendu této komise, než byla agenda hm, předchozí eh, komise, kdy docházelo ke stabilizaci situace z hlediska eura. A my jsme v odlišné ekonomické situaci a máme tedy jinou agendu. A naše priorita to je růst a zaměstnanost. Nechci tady mít dlouhý projev, ale použiju dvou příkladů. Eh, a teď zareaguji na to, co jste vy tady řekl, protože já nezdílím váš názor. První věc, kterou jste řekl, že nemyslíme na ty obrovské zisky nadnárodních společností. Já se k tomu ještě vrátím jako komisař odpovědný za daňový systém a předložím vám hlavní směry eh, přístupu z hlediska fiskálního systému. Jde o to, aby nadnárodní společnosti přestaly unikat eh, odevzdávání daní, placení daní není možné, aby využívali jednotlivých fiskálních systémů, kde jsou určité mezery a příležitosti. Chceme bojovat proti fiskální optimalizaci a proti agresivnímu daňovému plánování. Já doufám, že na toto téma tady získám eh, jednomyslnou podporu z hlediska Evropského parlamentu. Je jisté, že mm, musíme bojovat proti deficitu, e, to je samozřejmě žádoucí a není možné, aby daňovým povinnostem unikaly velké podniky, protože využívají netransparentní systému. A v tomto smyslu hovoříme o efektivním vybírání daní. Není možné, aby tady byly podniky, které budou generovat profit a které nebudou platit daně nebo budou platit malé daně. A to je filozofie, eh, kterou jsme přijali za svou. A co se týče investic, tak eh, Junckerův plán je tady právě proto, aby připravil budoucí investice. Není to všelek, připomínám, že tento plán se zaměřuje na strukturální eh, projekty, ale také na malé a střední podniky a na příslušné projekty. Paní Delis se, hovořila, se zde dotazovala na další otázky, které se týkají tzv. finančních kapacit. Eh, v každém případě ty finanční kapacity jsou součástí diskuse eh, v rámci té zprávy pěti předsedů, a nechci to samozřejmě předjímat, bude to předloženo později, myslím si, že ta finanční kapacita tady bude stále součástí diskuse. Pane Baláš, vy jste se ptal na různé priority. V podstatě nad čím pracujeme? My pracujeme nad těmi národními reformními plány. To je ta hlavní surovina. To znamená NRP. Jedná se o reformy, které eh, chtějí učinit jednotlivé členské státy. Mm, týká se to například Francie, která má svůj plán, který znáte velmi dobře jako já. Já jsem se stáhl z francouzské politiky, ale vy ne, protože patříte k té většinové straně já samozřejmě tady mm, se musím stáhnout, absolutně. To, co děláme, je, že zohledňujeme jednotlivé argumenty z hlediska těch členských států, v tomto případě Francie, a snažíme se navrhnout určité směry, tak aby se udržel ten správný směr. To je vše, co děláme. I would like to thank, uh... Rád bych poděkoval panu místopředsedovi komise, panu semu. Děkuji také paní Tyson i panu Pěrovi Moskovičemu za tuto velmi plodnou rozpravu členy Evropského parlamentu. Ve zprávě pěti předsedů najdete návrh prohloubit a posílit výměnu názorů mezi komisí a Evropským parlamentem ohledně evropského semestru. Eh, hovoří se tady samozřejmě také o tradičním požadavku Evropského parlamentu, to znamená, jde o interinstitucionální spolupráci, která musí být dodržována, jde o implementaci evropského semestru. Jde nám samozřejmě o to, abychom zlepšili řízení a zprávu na celoevropské úrovni a chci také zdůraznit, že v tuto chvíli jsme svědky v podstatě takového nového politického mixu, který představila Evropská komise a myslím si, že to je mix, který v tuto chvíli již přináší své první plody. Vidíme, že začal růst, nažilo, začalo oživení a je třeba se toho více držet a pokračovat v tomto směru. V této zprávě pěti předsedů se hovoří jaksi také o tom, že je třeba soustředit se také na tu sociální dimenzi, což je závazek, o kterém hovoří tato zpráva a potřebujeme na to samozřejmě nové nástroje, jako například ten eh, automatický stabilizátor, o kterém se tady hovoří, ale v tuto chvíli si myslím, že je velmi důležité, že v tuto chvíli již máme před sebou nějakou eh, zprávu, potřebujeme konverzaci, konvergenční prvky, které posílí naše řízení a zprávu a také podpoří cíle evropského semestru. Děkuji. Děkuji za to, že jste se účastnili této výměny názorů, ale naše jednání ještě nekončí. Má na pořadu jednání mám ještě další dva body. Nicméně mohu říci, že nás velmi těší, že se nám podařilo najít čas a prostor pro tuto výměnu názoru, protože ve chvíli, kdy bojujete za lepší ekonomiku, tak eh, bojujete také za lepší pracovní místa. Dvouminutová přestávka a poté hned přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání.